Rád bych vás informoval o tom, že pan Rosario Kročeta, bývalý europoslanec, se obrátil na předsedu Evropského parlamentu se žádostí o ochranu své imunity v rámci předběžného řízení, které probíhá před pálenským tribunálem. V souladu s jednacím řádem Evropského parlamentu bude tato jeho žádost předána výboru jury, který je kompetentním výborem v tomto ohledu. A nyní zahájíme hlasování.